Pánové, zahajuji schůzi a musím vás současně informovat o tom, že zápis včerejšího zasedání je již k dispozici a táži se, zdali máte námitky, nikoli, tím pádem je zápis včerejšího zasedání schválen.